dalšímu bodu na programu jednání, což, jsou, eh, což je krátké přednesení následujících zpráv. Jde o zprávu paní Kuneva, která se týká žen pracujících v domácnosti a pečujících o jiné osoby v Evropské unii. Paní Kuneva, máte slovo. Agapitejsky, agapitici Nadelfi. Děkuji vám. Vážení kolegové, eh, hovoříme o ženách v domácnosti a o pečovatelích a pečovatelkách. E, my jim svěřujeme e, naše blízké nemocné děti a e, jsou pro nás užiteční, protože díky nim se můžeme věnovat svým kariérám a můžeme se také věnovat tomu, co nás baví více. Ale bohužel Oni za to platí tím, že jsou bez eh, řádného sociálního pojištění, eh, mají velmi prekérní postavení ve společnosti. Eh, jsou to jej zhruba 2,5 milionu v Evropské unii a pracují za podmínek, které nelze kontrolovat. Tady není možné provádět inspekce čili jejich ochrana je velmi slabá. Naše stárnoucí populace a e, také vstup žen na pracovní trh e, znamená, že těchto pracovníků v naší domácnostech budeme potřebovat více a více. Jsou to de facto naše potřeby, ale situace je taková, že se eh, pohybují v šedé ekonomice a de facto eh, také migranti nově příchozí do Evropské unie eh, dále snižují jejich mzdy. Co tedy můžeme dělat? Potřebujeme legislativu, která tyto lidi podpoří. Je třeba ratifikovat umluvu 189 E ILO o lidech pracujících v domácnosti. Musíme jít cestou profesionalizace a certifikace a také přijímat osvědčené praktiky, jako třeba ve Francii a v Belgii. a také eh, je třeba informovat, poněvadž eh, oni nevědí, kam se, kam se obrátit, pokud jsou zneužíváni. Je třeba informovat eh, o právech a povinnostech jak tyto pracovníky, tak jejich zaměstnavatele. Já bych chtěla poděkovat speciálně Taně González za spolupráci, která pracovala na stanovisku za výboru MPL. a Děkuji také všem ostatním, kteří se účastnili této práce. My potřebujeme tedy eh, podporu všech eh, před zítřejším hlasováním, poněvadž konzervativci v tomto parlamentu eh, žádali oddělené hlasování v řadě opravdu důležitých bodů, které by tuto zprávu rozmělnily. Pokud eh, konzervativci v tomto parlamentu nechtějí přijmout opatření, nechtějí přijmout eh, a vzít na vědomí tyto profese, pokud eh, nechtějí, aby i tyto pracující ženy měly jasnou pracovní dobu, zdravotní pojištění, právo na mateřskou dovolenou, pokud nechtějí ratifikovat umluvu Mezinárodní organizace práce, no tak ať to rovnou řeknou, že chtějí, aby tady byli lidi bez práv. Měli by vstát a jasně říci, že chtějí mít dvě třídy občanů, první a druhou. Vůbec jim nevadí tedy zneužívání, spíše vykořišťování eh, žen mezi přistěhovalci. Tím se ovšem Evropa rozpadá. A tady je třeba, aby se parlament ujal své zodpovědnosti. Problém, o kterém hovoříme, je především problém eh, respektu eh, lidské důstojnosti. Já jsem přesvědčena, že civilizované lidé by měli eh, respektovat lidské bytosti jako jednotlivce. Já si myslím, že každý a každá z nás teď může dokázat, že jsme civilizovaní lidé a respektujeme lidské bytosti. Děkuji paní Kuneva. Nyní máme eh, proceduru Catch the Eye, paní Tomo. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Já souhlasím se zpravodajkou paní Kunová. Statisticky nám, statistiky nám ukazují, že situace žen v této oblasti je velice nepříznivá. To se netýká pouze uh, migrantů, ale týká se to také žen, které pracují v domácnosti, starí se o své rodiny, o děti a tak dále. A nemají jinou možnost, protože mateřské školy jsou příliš drahé a také e, domovy důchodců jsou plné. A tyto ženy pracují, nemají žádné zdravotní pojištění a to nemůžeme akceptovat. Určité členské státy schválily přijeli určitá opatření, včetně Slovinska, ale my potřebujeme systémové řížení, řešení. Ale já se domnívám, že bychom mohli tímto způsobem mohli snížit šedou ekonomiku a to by prospělo celé společnosti. A nyní paní Wool. Děkuji vám, děkuji zpravodajce za tuto zprávu. A také děkuji ostatním kolegům, kteří se vy, konkrétně vyjádřili. Situace žen pečovatelek je také dotčená snižováním nákladů na sociální služby a konzervativními vládami v Evropě. Jestliže ženy pracují v domácnosti, tak nejsou dostatečně oceněny. Ženy pečovatelky mají opravdu těžký život a také se neřeší například ve zprávě jejich duševní eh, život. A my tady je také musíme podpořit, protože tyto ženy často se dostávají do velice složitých situací a nedostávají žádnou podporu. My musíme udělat všechno pro to, abychom jim pomohli, protože jsou velice zranitelné. Pan Marias. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Kuneva za její zprávu. Dále chci říci, že ženy, které eh, pracují v domácnosti, se často potýkají s obtížnými pracovními podmínkami, jejich eh, práce je nehlášená, nejsou tedy kryty zákonníkem práce, také nemají sociální pojištění, to znamená, že jsou eh, platově ohodnoceny velice nízko a nedokážou zajistit, eh, zajistit si důstojné eh, životní podmínky. Platí to například eh, pro Řecko. V tuto chvíli chybí v této oblasti legislativa. Je potřeba uznat eh, pracovní práva eh, žen, které pracují v domácnosti. Je potřeba s tím něco udělat eh, také vnitrostátním právním řádu. Evropská unie by měla ovšem přestat s, se zbídačováním jižních zemí, včetně žen. Já chci poděkovat paní Kuneva za její zprávu o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU. Já jsem podložila 17 eh, pozměňovacích návrhů v rámci výboru pro zaměstnanost a jsem velice ráda, že v podstatě všechny z nich byly zapracovány do konečného znění zprávy. Konkrétně jsem vyzývala členské státy, aby ratifikovali úmluvu eh, 189 MOP, což je úmluva o práci v domácnosti. Já jsem velice ráda, že Irsko, moje země, také ratifikovalo tuto úmluvu, ale 22 dalších členských států EU nikoliv a měli by tak eh, urychleně učinit. Také jsem velice ráda, že zajištění profesionalizace tohoto eh, odvětví a vytvoří Eh, důstojné pracovní podmínky, že i toto se promítlo do závěrečného znění zprávy, stejně jako směrnice o eh, pečujících osobách. Je potřeba eh, provést kampaň, která by zviditelnila tuto práci a potřebu zajistit důstojné podmínky pro její provádění v Evropské unii. Děkuji. Nyní pan Pimenta López. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Práce v domácnosti obvykle probíhá beze smlouvy, je nízce finančně ohodnocena, nemá příliš velkou společenskou hodnotu, placenou dovolenou, sociální pojištění a tak dále a tak dále. Je to tedy práce velice nejistá, je neregulovaná a nepodléhá také žádnému kolektivnímu vyjednávání. Tyto pracovníci a pracovnice se ocitají v obtížné situaci, často se potýkají s chudobou. 30 eh, chudých v Portugalsku, to je eh, číslo, které dokládá neúspěch eh, úsporných politik, je to dopad privatizace sociální sítě v Portugalsku. Celá řada lidí eh, se tedy musela snažit najít si práci, byť nehlášenou. Eh, já doufám, že situace bude brzy v EU zlepšena. Paní eh, Pons, děkuji. Já chci poděkovat za obrovskou práci paní Kunevě. Děkuji za tuto zprávu a velice úzkou spolupráci se výborem pro zaměstnanost. Domácí pracovnice a pečovatelky to jsou eh, skupiny, které jsou nejméně chráněny v Evropské unii a v roce 2011 eh, MOP eh, se pokusila vytvořit mezinárodní rámec díky úmluvě 189, chtěla zajistit určité podmínky pro tuto práci. Bez velkého úspěchu ovšem v Evropské unii, protože pouze šest členských států doposavat úmluvu ratifikovalo. Tyto pracovnice Ehm, jsou eh, bez jakékoliv ochrany, jsou velice zranitelné, pracují dlouhé hodiny za nízké platy, přitom nemají žádné záruky sociálního zabezpečení Potřebujeme rámec, který zajistí profesionalizaci pečovatelek, legislativní rámec, který nám toto ošetří. Kromě toho potřebujeme veřejné investice do rozpracování aktivních politik pro profesionalizaci. Jak víme, je to práce, která z 80% je vykonávána žemi Bohužel eh, proto asi není zájem tuto práci regulovat, dosáhnout její profesionalizace, čímž by došlo k narovnání příležitostí pro eh, ženy v těchto eh, pracovních místech. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní paní komisařka. Dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Kuněvě za zprávu Eh, která nám osvětluje sektor, eh, v němž pracuje kolem 53 milionů lidí na celém světě a z toho 2,5 miliony v Evropě podle Mezinárodní organizace práce. Jak správně říkáte, 83% všech pracovníků v domácnosti jsou pracovnice v domácnosti. Já se s vámi shoduji eh, v některých bodech. Například, že eh, práce domácnosti je třeba eh, uznávat jako, pracovní, jako práci, jako zaměstnání. Také je třeba podporovat jejich postavení na pracovní trhu, de facto integrovat je do pracovního trhu a zavádět osvědčené praxe z těch nejlepších členských zemí. Eh, zdá se, že budeme potřebovat více a více těchto domácích pracovníků a já eh, eh, vítám, že podporujete náš přístup ve vztahu k pečovatelům a domácím pracovníkům, protože my skutečně chceme, aby byly, byla dávána péče také všem starším, Eh, lidem a také, aby bylo pravi, eh, spravedlivější rozdělování mezi mm, eh, muži a ženami. Evropská komise financuje tři projekty, které zkoumají užitečnost prostředků, efektivnost prostředků v tomto, v tomto oboru služeb. Máme Eh, rámec Evropské unie pro tyto služby z roku 2012 a cílem je zlepšit kvalitu života eh, starších lidí a eh, splnit jejich nároky na péči. Také zkoumáme možnost a profesionalizace práce v domácnosti. Já souhlasím s tím, že tato profesionalizace pro práci v domácnosti a profesionalizace a e, profesionalizace pečovatelských služeb e, učiní tyto sektory atraktivnějšími a tím pádem tyto sektory budou schopny vytvářet pracovní místa. E, komise také pracuje na dokumentu, který zkoumá o, co má potenciál právě eh, této práci domácnosti, zejména pro eh, lidi s nízkou kvalifikací. A to by mohlo být efektivní eh, za poměrně nízkých veřejných nákladů. A my si přejeme tedy, aby se tyto sektory ocitly ve oficiální Eh, ekonomice, ne v té šedé. Některé členské země již mají své strategie eh, v této oblasti. Francie a Belgie, ti mají určité poukázky na tuto služby. Eh, další země zavedly slevy na dani. Tím, že budeme podporovat profesionální uznávání eh, schopností a dovedností v domácí péči je také prioritou. Všichni lidé v Evropě musí mít řádnou kvalifikaci pro svou práci a to by jim mohlo zlepšit šance v životě. A proto eh, naše budoucí agenda o schopnostech a dovednostech se bude zejména soustředovat na transparentnost eh, schopnosti a dovednosti a kvalifikace. To by mohlo být eh, důležité pro eh, migranty a uprchlíky a jejich integraci do trhu práce. Pokud se týče Mezinárodní organizace práce a jejich úmluvy o eh, slušných pracovních podmínkách pro práci v domácnosti, to je to číslo 189, komise podporuje ratifikaci. Eh, již v roce 2015 spolu eh, s lucemburským předsednictvím jsme členské země pozvali na setkání expertů k ratifikaci této umluvy. My jsme uznali, že je třeba, eh, aby tyto pracovníci měli také zdravotní a pojištění a aby se na ně stalo pravidla BOZP. Také směrnice 89 391 eh, budeme eh, koumat v rámci tedy eh, ve světle této směrnice také, co můžeme dělat dál v oblasti legislativy, v oblasti BOZP. Jak se zmiňuje ve vaší zprávě, počty pracovnic v domácnostech, které jsou migrantky eh, eh, narůstají v posledních letech. A já hm, také budu doporučovat komisi, aby zkoumala možnosti eh, jejich legalizace a aby se zaměřila zejména na legální migrační programy. To se samozřejmě týká také jejich rodin a tady chceme zavést jisté pilotní projekty. Já se s vámi shoduji na tom, že práce se také e, odvádí na černo a v tomto sektoru je to velký problém a samozřejmě má negativní dopady na pracovní podmínky těchto osob, na kvalitu služeb a samozřejmě také na ekonomiku v širším slova smyslu. To, že by se ocitli v oficiální ekonomice, to by jim skutečně dalo e, ochranu a Eh, také by eh, se otvíraly možnosti veřejných, veřejného financování a uznávání jejich kvalifikací. Já jsem přesvědčena, že nová evropská platforma na posílení spolupráce při prevenci a odrazování od práce na černo přispěje Eh, k šíření povědomí, šíření eh, osvědčených postupů a zkušeností, tak, aby se mm, dařilo nacházet řešení na výzvy tohoto sektoru. Jsem velice ráda, že zdůrazňujete eh, roli, kterou mohou sehrát sociální partneři v těchto sektorech. My určitě budeme se zájmem sledovat další činnost v této oblasti, ale respektovat také autonomii. Závěrem bych chtěla připomenout, že komise si přeje, aby eh, komise, eh, komise si přeje, aby Unie směřovala k lepší sociální spravedlnosti a to se samozřejmě týká také práce v domácnosti. Vaše zpráva tedy přichází ve vhodný čas a jistě vhodně doplňuje další politická témata a vlastně je propojuje. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy pánu poslanci. Děkuji vám, paní Jourová. Tímto končíme diskuzi a hlasování.